Dobrý večer, kolegové. Ráda bych vás všechny požádala, abyste se usadili, poněvadž chceme začít včas. Máme eh, velice přesně nalinkovaný program, takže prosím, usaďte se. Pokud eh, se chcete bavit spolu, tak prosím, mimo tuto místnost. My bychom rádi vytvořili prostředí, kde každý bude moci nerušeně naslouchat. Vítám vás tedy na tomto veřejném slyšení a jménem našeho výboru vítám zejména pana Mimicu, eh, který eh, je kandidátem na komisaře pro mezinárodní rozvoj. Jak víte, v souladu s článkem 118 a přílohou 16 eh, našeho jednacího řádu parlament bude hlasovat o nové komisi. Je to eh, v rámci našich kompetencí. Eh, budeme posuzovat také jeho nezávislost a kompetence, včetně komunikačních schopností. My tedy budeme dnes večer posuzovat vhodnost kandidáta na tento post. Chtěla bych říci, že Toto zasedání je veřejné a je vysíláno přes webové stránky Evropského parlamentu a také na satelitu. Pokud se týče tlumočení, máme dnes večer tlumočení do 22 jazyků. Kolegové, eh, budeme hovořit prosím normálním tempem, přestože budeme mít přísné limity na řečnický čas, ale chceme, aby tlumočníci měli dost času na náš překlad. Eh, kandidát na komisaře, komisaře eh, nám vyplnil dotazník a jeho písemné odpovědi vám byly rozdány a navíc jsou k dispozici v této místnosti. Nyní vám vysvětlím, jak budeme dnes večer postupovat. Především eh, pan kandidát pronese úvodní eh, proslov, který bude trvat maximálně 15 minut. Poté eh, bude prostor na 45 otázek eh, členů parlamentu. V prvním kole promluví zástupce za jednotlivé politické skupiny. Tyto otázky budou dlouhé maximálně minutu a na každou bude 1,5 minuty na odpověď. Eh, po této první otázce je možno využít ještě dalších 30 vteřin na doplňující otázku. A všechny ostatní otázky eh, budou v režimu jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A prosím, dodržujte eh, toto schéma, abychom nestráceli čas. Dále Otázky budou moci klást také dva přizvané výbory, a to je výbor pro zahraniční záležitosti a výbor pro mezinárodní obchod. Zástupci eh, těchto výborů promluví po koordinátoru jednotlivých politických skupin. Takže takto to bude probíhat. Já doufám, že to proběhne hladce, eh, že bude eh, dostatek klidu v místnosti a že dáme vhodný prostor panu eh, kandidátovi na komisaře.